So, hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Vidím, že se hlásí pan Romeva Rueda. Point of order. Euh, Děkuji. Jenom taková krátká informace, kterou jsem dostal a chtěl jsem eh, to sdělit všem. Od čtyř eh, už čtyři týdny eh, se v západní Sahaře kolem některých eh, eh, měst dějí hrozné věci. Ženy a děti jsou přinuceny se odebrat ze svých domovů a žít ve stanech na venkově, což eh, je, zdá se, způsob protestu eh, proti neudržitelným hospodářským a sociálním podmínkám, eh, které tito lidé zažívají. Hovořím o tom proto, že ty, ty, tyto věci se mohou ještě zhoršovat a já žádám, aby parlament byl připraven a reagoval podle toho, jak se situace vyvine. Děkuji. Thank you. Děkuji, bereme to v úvahu. Samozřejmě tady šlo o technickou poznámku, zatímco situace například v Maroku či v západní Sahaře není tématem dnešního odpoledne. Ale poznamenáváme si. Denního zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky, pokud jde o tento zápis nejsou, čili zápis je schválen. Dalším bodem pořadu dnešního jednání je rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a